2009 je nyní opět zahájeno. Dámy a pánové, před 14 dny jsem byl ve Vesteplata, kde jsme si připomínali zahájení začátek druhé světové války. Tato válka vedla k tomu, že zahynuli miliony lidí. Nesmíme nikdy zapomínat, že válka a násilí se jednoho dne mohou vrátit do Evropy. V posledním týdnu proběhly jiné násilné události. Dva členové Gardie Civil ve Španělsku byli zabiti při výkonu svých povinností. A proto, dámy a pánové, s velkým smutkem musím také oznámit smrt Janes Steglin 9. srpna v 70 letech. Je to bývalý europoslanec. Byl poslancem od roku 78 do roku 84. Vedl skupinu socialistů od roku 79 do roku 84 a s velkým smutkem vás také musím informovat o úmrtí bývalého britského europoslance Christophera Pravlera, který zemřel ve věku 67 let. Stal se lordem Kingslenem, nicméně od roku 79 do roku 94 byl europoslancem a vedl skupinu evropských demokratů a to v letech 87 až 94. Než zahájíme dnešní zasedání, rád bych požádal o minutu ticha pro ty, kdo položili životy za to, že Evropa je taková, jaká je. Protokół z posiedzenia z dnia 16. Zápis ze zasedání 16. července je k dispozici. Tento dokument máte. Má někdo nějaké připomínky k tomuto zápisu? Nikoho nevidím. Zápis je proto přijat. Evropská lidová strana mi oznámila, omlouvám se. Belgické orgány mi oznámily, že Jean-Claude Marco byl jmenován do funkce, která je neslučitelná s funkcí Evropské